zneužívání finančního systému eh, k eh, praní špinavých peněz a financování terorismu a E, další e, směrnice se usilují o e, zdokonalení stávající legislativy EU, tak abychom posílili boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Už pět problémů bylo identifikováno. Za prvé podezřelé transakce, které se týkají vysoce riskantních třetích zemí, nejsou dostatečně monitorovány z důvodu ne koordinovaných eh, podmínek a požadavků. Eh, dále, za druhé, podezřelé transakce které eh, probíhají skrze virtuální měny, nejsou dostatečně monitorovány orgány, protože ty nejsou schopny propojit transakce a identity. Za třetí, stávající opatření ke zmírnění praní špinavých peněz a financování terorismu rizik eh, souvisejících s anonymními platebními prostředky nejsou dostačující. Za čtvrté, finanční spravodajské služby mají určitá omezení, pokud jde o časný přístup k informacím, které které mm, vlastní oprávněné strany. Dále finanční orgány e, nemají dostatečný přístup k informacím o identitě držitelů bankovních e, a platebních účtů a karet. Za těchto okolností je důležité vytvořit správnou rovnováhu e, mezi vytvořením dostatečné legislativy a kontrol, abychom řešili uvedené problémy a ochranou soukromí a další dalších základních práv dotčených osob. Jasná pravidla jsou nezbytná pravidla, která skutečně posílí ochranu ze strany bank, daňových orgánů a účetních a dalších e, e, subjektů. A e, v souladu s návrhem komise Tedy finanční orgány by měly být schopny eh, přiřadit eh, mm, vlastně transakce k majitelům eh, bankovních účtů. Využívání anonymních předplacených karet bez, bez, bez kontrol by mělo, měly být sníženy na 250 euro a výjimky pro online platby by také měly být stanoveny. Nicméně tato omezení nesmí být natolik přísná, aby tak tyto karty se v praxi staly nepoužitelnými. Navíc eh, ústřední eh, rejstříky eh, držitelů bankovních účtů by měly být v členských státech vytvořeny a dále měly by být stanoveny povinnosti informovat o majitelích, respektive o transakcích z vysoce e, rizikových e, zemí. Hlavní linie návrhu komise bychom měli podpořit, ale s určitými pozměňovacími návrhy na posílení boje proti eh, financování terorismu a praní špinavých peněz a abychom zajistili také ochranu základních práv v této věci. Nesmí existovat právní mezery, eh, skrze které mm, bude nadále organizovaný zločin eh, pronikat. Tento finanční systém nesmí fungovat jako pračky pro mm, zločinecké zločinecké zločinecká spolčení a e, evropské orgány e, ve spolupráci s členskými státy musí zvýšit úsilí o řešení tohoto e, problému. 12. prosince 2016 je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Ve svých podma- podznámkách mám už 8. prosince, takže musíme si eh, zajistit, abychom měli stejný termín, je to prosinec, a sice 8. prosince. Dobrá, pan Raděv si přeje promluvit. Děkuji vám, pane předsedo. Náš výbor i Libe vítáme tento návrh stanoviska pana Gonose. Ten text odpovídá eh, obecně, obecnému směrování eh, návrhu zprávy, který bude projednáván na společném zasedání výboru Libe a Ekon, a sice ve čtvrtek a navrhneme tam i pozměňovací návrhy. Neumím ještě říci přesně jaké, protože ještě nebyly eh, dotaženy eh, do konce, ale eh, určitě budeme mm, dobře spolupracovat. Chceme zabránit financování terorismu a praní špinavých peněz. Dlužíme to všem evropským občanům. Děkuji. Děkuji vám. Přeje si komise eh, vyjádřit se? Zdá se, že nikoliv. Dobrá, takže myslím, že je to, doufám, vše k tomuto bodu. Eh, byť bod číslo 7 byl na žádost pana Lebretona odložen, pokud vím, rád bych vás přesto informoval, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. prosince. Dále můžeme přejít k bodu číslo 8 a sice projednání e, stanoviska e, ke změně směrnice 2004-37 a opět je zpravodajem pane, pan Krysov Konos. Děkuji, pane předsedo. Karcinogeny jsou eh, největší hrozbou, podíváme-li se eh, na eh, případy úmrtí zaměstnanců, pracovníků, v práci. Zejména v Evropské unii se odhaduje, že více než 100 tisíc úmrtí um, vyplývá právě z uh, užívání karcinogenů. Více než 600 tisíc uh, fatálních případů rakoviny se objevuje ročně. Je faktem, že rakovina je hlavní příčinou um, pracovních uh, úmrtí v EU je to 53% všech případů úmrtí. Více než 20 milionů Evropanů jsou v práci vystavení eh, karcinogenům, zejména pro pracující a její, eh, jejich rodiny eh, se samozřejmě rakovina ústí nejenom do ztráty kvality života, ale vysokým nákladům na péči a také samozřejmě ztrátu příjmu. Tato rakovina jako nemoc spolování vzdělávání ovlivňuje samozřejmě eh, trh práce, produktivitu a je také zátěží eh, na eh, veřejné financování. A rakovina z povolání si vyžaduje také náklady na náhradu zaměstnanců, ztrátu produktivity a vyžaduje také vyšší náklady na předcházení eh, rizikům. Změna směrnice 2004-37 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci je podpořena také hodnocením eh, dopadu, eh, studií hodnocení dopadu a Znamená to um, výrazné zlepšení zdravotního stavu a zavedení uh, lepších standardů, uh, pokud jde o expozici zaměstnanců um, um, těmto látkám. Hlavními cíly návrhu jsou za a zlepšit ochranu zdraví snížením expozice karcinogenům nebo mutagenům, to znamená eh, škodlivým látkám. Za druhé zajistit eh, jasnost a vytvořit rovné podmínky pro ekonomické subjekty a za C zvýšit účinnost evropského rámce ochrany zaměstnanců tím, že bude aktualizován na základě disponibilních vědeckých poznatků. Eh, tyto cíle jsou v souladu s základním právem na život, na spravedlivé, férové pracovní podmínky, eh, respektující eh, bezpečnost, eh, důstojnost a ochranu zdraví, tak jak je to zakotveno v Evropské chartě lidských práv. Tento návrh usiluje právě zapracovat do směrnice řadu chemických látek, které jsou uznané jako karcinogeny i i v zemích eh, mimo EU nebo eh, na mezinárodními organizacemi, jako například Mezinárodní organizací pro výzkum rakoviny, ale které ještě nejsou klasifikovány, klasifikovány eh, v rámci stávajícího systému EU. Konkrétně navrhuje revidovat nebo zavést celoevropský limit limit pro 13 chemických látek na základě posledních vědeckých důkazů a tím by došlo k harmonizaci Eh, velmi eh, různících se mm, eh, národních limitů a očekává se, že to zachrání asi 100 tisíc životů do roku 2019. A úsporu ve výši 34 eh, až 30, 38 miliard eur. Já eh, výrazně podporuji eh, tuto změnu směrnice, zdůrazňuji nutnost právě předběžné opatrnosti v této věci. Limitní hodnoty takovýchto chemických látek by proto měly být pravidelně revidovány ve světle Eh, nejnovějších technických a vědeckých poznatků a také ve světle nejnovějších zlepšení eh, měřící techniky, eh, opatření řízení rizika a tak dále. Předběžný princip nebo princip předběžné opatrnosti je základní zásada evropského práva, která má být uplatňována, aby zajistila vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a životního prostředí ve všech oblastech aktivity Evropské unie je nutno to uplatňovat tam, kde, je vědecká, kde jsou vědecké poznatky zatím ještě neověřené nebo eh, eh, nejednoznačné a kde se eh, ví, že už v minulosti byly dopady některých látek nebezpečné a nikoli v souladu s nejlepší ochranou zdraví. Of toxic agents on workers' health. The above ty eh, zkušenosti, které jsem zmiňoval, skutečně eh, vyžadují, abychom měli jasné paradigma pro předcházení rakoviny, které eh, přihledňuje k celé řadě faktorů a také k nejnovějším pokrokům v oblasti měření rizik, k opatřením na mírnění rizika a dalším faktorům. Je také třeba většího úsilí, abychom efektivně chránili pracující před eh, riziky, které souvisejí s karcinogeny a mutageny na pracovištích, protože stále ještě existuje celá řada látek, které nejsou na tom seznamu v tom návrhu, ale které by mohly potenciálně mít negativní dopady na zdraví pracujících. Všechny látky, které mohou vytvářet či zvyšovat eh, riziko eh, rakoviny z povolání, musí být eh, pokryty evropskou legislativou, tak abychom měli zaručena základní práva na zdraví, práci a život pro všechny lidské bytosti. Členské státy Evropské unie, Evropská unie a mezinárodní společenství se musí o tento cíl usilovně snažit. A mezinárodní spolupráce by mohla značně přispět k tomu, abychom dosáhli toho cíle nuly případů rakoviny na pracovišti. Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní zdravotnická organizace a další organizace spolu musí navzájem spolupracovat a také je třeba, abychom měli efektivní projekty, abychom měli odpovídající osvětovou kampaň v této oblasti a také bychom měli klást větší důraz na to, aby karcinogenní a mutagenní a reprotoxické látky byly při různých technologických procesech nahrazovány tam, kde to tedy je možné. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů by měla být 8. prosince tohoto roku. Děkuji mnohokrát, paní Delbo. Děkuji, pane eh, předsedo. Paní Regner musela odejít protože měla problémy s dcerou, musela pro ní do školy. Takže tady přečtu její prohlášení. Já podporuji jak návrh stanoviska zpravodaje, jakož i nový návrh komise. My eh, se již dlouho zasazujeme o zlepšení ochrany zdraví zaměstnankyň a zaměstnanců na pracovišti. Ochrana opatření pro zdraví na eh, pracovišti eh, musí být uplatněna dříve, než zaměstnanci fyzicky onemocní. Proto požadují mimo jiné kontrolu zdraví po práci s karcinogeny a také po ukončení pracovního poměru, protože mnohdy až mnoho let po otrávení, eh, po otrávení se s těmito látkami se rakovina vyskytne a proto následné eh, terapie jsou nezbytné. Potřebujeme závazek ze strany zaměstnavatelů, aby eh, vyvstala rizika hlásili. Rozsáhlá prevence může být zajištěna pouze propojením podniků s úřady, s příslušnými úřady v členských zemích. Eh, princip předběžné opatrnosti je obecným principem evropského práva a eh, není dostatečně objasněno, jaké účinky má nakládání s určitými eh, roztoky či směsi z chemických látek na zdraví zaměstnanců. Já předložím odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Vielen Dank auch Ihnen. Děkuji také vám. Euh, Monsieur Breton. Pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád k této zprávě něco řekl. Ona je velice důležitá, protože jejím cílem je boj proti eh, rakovině na pracovišti. Já si myslím, že je velice eh, důležité zmínit zde ty Eh, karcinogenní látky a snažit se eh, stanovit nějaké limity na jejich výskyt, tak abychom mohli přispět k omezení eh, výskytu rakoviny. Takže s tím samozřejmě souhlasím, ale myslím si, že musím předložit také nějaké pozměňovací návrhy, protože zde v určitých případech jaksi není příliš šťastné to zde ty formulace. Zde se hovoří o některých těch eh, cílech, eh, eh, kdy se tedy hovoří o těch životech, které by měly být ušetřeny a zároveň je tam ten hospodář, ty hospodářské úspěry ve výši, úspory ve výši 34 až 89 miliard euro. To si myslím, že trošičku je nešťastné, protože to pak vypadá, že hlavně chceme ušetřit peníze, ale nám přece jde hlavně o ochranu těch životů. Ano, určitě, říká vám předseda. Co komise? Chcete se vyjádřit k tomuto bodu? Ne, dobře. Rád bych vás tedy informoval o tom, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. prosince, opět tedy jako minule, 8. prosince ve 12 hodin v poledne. Uh, we have to skip item 10 since we do not have Mrs. Honeyball. That will be done tomorrow. We continue by joint items. A uh, nyní tedy pokračujeme po bodu 10, který musíme uh, přeskočit. Uh, body 12 a 13, to se týká prováděcího nařízení komise a stanovení podrobných pravidel uh, pro provádění určitých ustanovení nařízení Rady 207 lomeno 2009 o obchodní značce EU, eh, ochranné známce Evropské unie. Plus zde máme ještě doplnění nařízení Rady 2007 2009 o Evropské ochranné známce, kterou se zrušuje na řízení komise 2868 lomeno 95 a také na řízení 216 lomeno 96. Spravodajkou je paní Wikström. Paní Wikström se ale omluvila, protože v současnosti předsedá petičnímu výboru já tedy předám slovo panu Michalu Kéningovi z komise. Děkuji, pane předsedo. Já bych stručně připomenul, že ten eh, základní akt revidovaného nařízení o ochranné známce obsahuje celou řadu mandátů pro stanovení delegovaných a prováděcích aktů a komise se rozhodla to všechno spojit do jednoho jediného delegovaného a jednoho jediného prováděcího aktu. Návrh těchto aktů byl již prodiskutován na prvním jednání, které se konalo v září a v říjnu ve výboru pro prováděcí pravidla a potom také na podskupině pro ochranou známku expertů komise. Ty diskuse jsou prozatím velice konstruktivní. Od expertů a členských států jsme obdrželi zpětnou vazbu, která nás uklidňuje, že v zásadě jdeme správným směrem. Také to potvrzuje input, eh, vstup z různých eh, asociací a z kont- konzultace na příslušném portálu komise. A doufáme, že do konce roku na těch jednáních, která ještě v prosinci máme, budeme schopni ten text co nejvíce stabilizovat, tak, aby vše bylo připraveno pro to, aby ho komise mohla přijmout v dubnu a poté, především pokud jde o ty delegované akty, to spustí další část toho procesu. Také bych chtěl zmínit, že jsme museli přihlédnout k tomu, že v současnosti probíhá kodifikační eh, činnost, eh, která vlastně eh, způsobí, že celá řada těch nástrojů bude přečíslována a potom, jak si ono to začalo již 1. října a bude potom to rychlým postupem procházet všemi institucemi. A vlastně vyústění je to, že všechna ta pravidla, která se v současnosti týkají ochranné známky, budou tedy nahrazena tím jedním aktem počínaje 1. říjnem 2017. Já vám také děkuji, nikdo se nehlásí o slovo. To je tedy k tomuto bodu vše. Času bohužel nemáme příliš mnoho a já proto navrhuji, abychom přeskočili bod 11. To je totiž můj bod. A já bych vás tedy o tom výkladu a provádění interinstitucionální dohody o lepším zákonodárství informoval zítra dopoledne, až budeme toho času mít víc. Máme zde totiž pana Budu, takže přejdeme k bodu 25, eh, zvážení pozměňovacích návrhů a ty se týkají koordinace některých ustanovení, které stanoví legislativa a tak dále. Dávám tedy tímto slovo panu Budovi, poprosím vás o stručnost. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se pokusím to zestručnit. Nejprve bych chtěl poděkovat všem za vaše pozměňovací návrhy 132. Ale tento výbor dostal i e, pozměňovací návrh z jiných výborů a já jsem se pokusil zohlednit všechno, protože konec konců tady máme co dočinění se záležitostí která odráží situaci spotřebitelů na evropském trhu. Já bych se rád zmínil o tom, co se týče kompetencí našeho výboru. Jsou tady jiné výbory, které jsou také dobré, ale nespadají do oblasti našich kompetencí. Velmi vítám, že veškeré pozměňovací návrhy znovu zdůraznili, že je třeba zvolit vyvážený přístup, eh, kde bude zohledněn pokrok Potřebujeme tedy konkrétní teď věci. Konstatoval jsem, že většina kolegů si přejí aktualizovaný právní rámec pro tuto oblast, kde dojde k vytvoření rovnováhy mezi ochranou spotřebitele a konkurenceschopností. Zároveň je třeba eh, se usnadnit také přístup k onlineovým obsahům, ale k tomu je mít zapotřebí odpovídající ochranu, co se týče duševního vlastnictví. To je velmi významné. A potom e, na základě mých návrhů, ale také návrhů kolegů, se ukazuje, že e, výroba evropských děl, vytváření evropských děl má rovněž velký význam, neboť kontrolní diverzita může být zohledněna pouze za zohlednění autorských práv. A proto je třeba, aby držitele odpovídajících autorských práv cítili jistotu a byli odpovídajícím způsobem také odměněni. Také vítám, že úroveň ochrany nezletilých, která by měla být zvýšena. A je správné také vypracovat společné normy, eh, které Eh, budou zahrnovat jak poskytovatele služeb. Tady se jedná zejména o, tu ochranu těch nejmenších a proto je důležité působit tím směrem, aby poskytovatelé služeb odpovídající informace eh, také poskytovali divákovi tam, kde divák Eh, se dozví, zda obsah programu je vhodný pro děti nebo ne. Eh, cílem je zamezit vysílání násilí. zejména vysíláních pro děti. A proto je důležité, aby poskytovatelé služeb měli povinnost tyto informace poskytovat. Jedná se tady tedy o otázky násilí, terorismu a tak dále. To může mít různé formy a to všechno samozřejmě platí pro obsahy inline, online. Důležité je v souvislosti s navrženými opatřeními eh, v rámci ochrany nezletilých a také v souvislosti s navrženými prostředky co do obsahu a to vyplynulo znovu ještě z pozměňovacích návrhů, že svoboda názoru samozřejmě patří mezi základní práva, ale že se to nesmí používat jako záminka pro takové praktiky. A teď samozřejmě se těším na vaše připomínky týkající se pozměňovacích návrhů. Děkuji vám mnohokrát. i když tady není žádná žádost o slovo. Takže mezi tím se zeptám, zda si přeje říct něco komise. Není tady požadavek od komise, ne, takže to eh, bylo krátké zvážení pozměňovacích návrhů. A teď přejdeme tedy k bodu 25. Ne, to bylo 20. A přejdeme k bodu 35. Různé. Máme tady dvě záležitosti a já jsem si jist, že pan Anderson nám je představí. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Toto je projednání návrhu zprávy nebo dvou návrhů zprávy o uplatňování eh, dohody z Marrakeše. Eh, dohoda z Marrakeše, jak eh, všichni víte, se týká zpřístupnění knih v přijatelný, přijatelném formátu pro nevidomé nebo zrakově eh, postižené osoby na celém světě. 25 zemí, Indie, Austrálie, Kanada, Brazílie, Mexiko, 20 dalších již eh, tuto dohodu ratifikovali. Eh, ta smlouva nebo dohoda je v platnosti, ale Evropská unie zatím ještě neratifikovala. Jedním z problémů je určité hašteření na úrovni rady, eh, které ale doufám bude co nevidět vyřešeno. Komise eh, předložila implement, k implementaci směrnici a nařízení a o nich pojednávají tyto zprávy. Stručně, protože my tento bod bychom měli pojednat stručně bych řekl, že komise předložila skutečně dobře vyvážené návrhy eh, pro implementaci, která mm, bude fungovat. A já mám samozřejmě také několik pozměňovacích návrhů, celkem osm, eh, jež vlastně eh, zdůrazňují tu podstatu věci, a také převádějí část Marrakešské dohody do textu eh, prováděcích eh, pravidel. Celkový počet pozměňovacích návrhů z mé strany je tedy 8. Jedná se o malý počet a Toto řízení je velmi rychlé. Je to tedy rychlé řízení s cílem eh, uplatnit tlak na radu, aby konečně jednala ve věci marakešské dohody. Pokud vím, budou předloženy stanoviska z výboru IMPL, PETI a KONT a, a Doufejme, že 30. ledna proběhne slyšení k tématu. Termín pro pozměvací návrhy je 15. prosinec, alespoň podle mých poznámek. A doufejme pak eh, hlasovat se bude 21. Eh, ledna. Jeden eh, z mých pozměňovacích návrhů bych ale přiblížil, a to je ten nejdůležitější. Je to pozměňovací návrh 2 ke směrnici a týká se posílení Uh, úvodního ustanovení 11, který praví, že členské státy by eh, neměly mít možnost předkládat eh, dodatečné požadavky na přijímání výjimek z dohody eh, z Marrakeše protože tím bychom mohli narušit princip výjimek a také princip eh, přeshraniční eh, výměny. A také by to byla hrozba určitého byrokrat, určité byrokratické zátěže eh, vlastně mm, na osoby, které budou šířit tyto možnosti mm, ku prospěchu nevidomých nebo zrakově postižených osob a tím by se eh, dohoda velmi eh, zkomplikovala, byla by nepraktická z hlediska provádění. Takže návrh komise je kvalitní a můj hlavní pozměňovací návrh se právě týká posílení toho obsahu zmíněného úvodního eh, ustanovení, eh, že je to tedy dobrý návrh. Neměli bychom podkopávat dohodu z Marrakeše tím, že eh, ji jaksi zneplatníme nebo stížíme její implementaci. Její důvod spočívá v tom, že neexistuje komerční trh pro přístupné formy děl pro um, zrakově postižené osoby. To je vše z mé strany. Přeje si komise slovo? Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím stručně. Napřed bych chtěla poděkovat panu Andersonovi a obecně chci poděkovat Evropskému parlamentu za velmi aktivní roli, kterou sehrál eh, během celého procesu jednání, schvalování a ratifikace i implementace dohody z Marrakeše. Podpora parlamentu je pro komisi velmi důležitá a já jsem optimistka, že to také napomůže ratifikaci v Ženevě co nejdříve. Jak zpravodaj naznačil, pracujeme na dvou paralelních frontách v této věci. Jedna se týká ratifikaci dohody a druhá se týká implementace dohody. To, co máte před sebou, se týká právě provádění eh, dohody. Ratifikace, jak známo, byla již komisí navržena radě v eh, říjnu 2014, ale bohužel to je ještě stále v procesu eh, debat o příslušnosti. My jsme požádali eh, dvůr, Evropský soudní dvůr o stanovisko a doufejme, že bude předloženo co nejdříve. Kromě té problematiky ratifikace musíme také pracovat na implementaci, na provádění a to je právě balíček, který máte před sebou. Je to dvojí legislativní návrh, je tady směrnice i nařízení, protože my musíme učinit dvě věci. Jednak zajistit, aby docházelo tedy k povinným výjimkám v, člensk- v legislativě členských států testů pro zrakově postižené a také, aby bylo možné eh, vyměňovat ty speciální formáty, které jsou eh, protisk eh, nutné mezi jednotlivými členskými státy a mm, ta, to nařízení, a to je novinkou té dohody, zajišťuje možnost vyměňovat ty speciální formáty mezi členskými státy Evropské unie a ostatními zeměmi, které ratifikovaly tu dohodu. Já eh, nechci zacházet do podrobností návrhu, protože je jasné, že parlament je velmi dobře zná. Pouze chci zdůraznit, že to je velmi eh, specifická výjimka. Je to jasný případ selhání trhu, naprostého selhání trhu, protože neexistuje trh pro speciální formáty, které eh, vyžadují zrakově postižené osoby. Je to velmi specifická cílená výjimka a to je také důvod, proč komise chtěla chtěla zachovat eh, duch eh, dohody a skutečně eh, jednala velmi dlouze a nechtěla přistoupit na další velmi těžkopádné podmínky nebo požadavky, které by šly na úkor přístupnosti speciálních formátů pro zrakově postižené v EU a také v zemích, které ratifikovaly dohodu. Rada také pracuje na věci a nyní tedy mm, za slovenského předsednictví a mm, dosáhli e, už značného pokroku. Proběhlo na pracovní úrovni několik jednání, myslím tedy dvě, a ten balíček návrhu, který e, komise předložila radě, obnáší tedy tyto dva materiály, byly již eh, zevrubně eh, diskutovány a nyní zjevně parlament eh, vyšle další signál a vyvine další tlak na to a to bude určitě velmi užitečné pro rychle ukončení procesu. Ještě jednou vám děkujeme a jsme samozřejmě k dispozici členům parlamentu pro případné jednání o jakýchkoliv prvcích toho balíčku a těšíme se na konečné diskuse, které proběhnou. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Opět uh, se k tomuto bodu nikdo nehlásí, můžeme proto diskusi uzavřít a pokračovat bude opět jednání za zavřenými dveřmi, jednání koordinátorů. Poprosil bych tady všichni, kdo zde nemají co dělat, aby opustili sál. Děkuji. A samozřejmě doufám, že se ale uvidíme v půl sedmé na té malé recepci, kterou jsem ohlašoval.